Dámy a pánové. Dalším bodem na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení na radu a komisi, pokud jde o investice do nízkouhlíkových technologií. Začneme tím, že předáme slovo panu Roylovi, který je autorem otázky k ústním zodpovězení. Má slovo na pět minut. Herzlichen Dank, guten Morgen. Děkuji. Paní předsedkyně, paní komisaři, zástupci rady. U této otázky k ústnímu zodpovězení jde o to, že v roce 2007 komise představila koncept, jehož cílem bylo